Liebe Kolleginnen und Kollegen, Kolegyně, kolegové, už máme pět minut po deváté, takže bychom se měli pustit do díla. Včera jsem říkal, že se chystáme začít včas, což je samozřejmě důležité, protože máme nabitý program. A máme tady hlasování o šesti zprávách. Pokud, doufám, že to půjde hladce. Pokud nikoliv, tak se předem omlouvám. Začneme zprávou Kosta. To je eh, eh, prováděcí zpráva o eh, kreativní Evropě. Dávám... Jenom bych chtěla poděkovat stínovým, samozřejmě i našim poradcům, sekretariátům za vynikající práci, děkuji. A to především děkuji kolegyni ze sekretariátu, která se tomu věnovala a já doufám, že to hlasování proběhne hladce a konsensuálně. Děkuji vám. Takže přistupme k hlasování. Kompromis jedna. Pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Se dostáváme k, na druhé stránce k rozpočet jedna, Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Bače 2 pro, proti, zdrželi se schváleno. 87 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 88 pro a 89, ty jsou identické pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 90 pro, Proti. Ještě jedno. Pro. Proti. Drželi se. Zamítne se. 91. Pro. Proti. Drželi se. Schváleno. 92 pro. Proti. Drželi se. Schváleno. Kompromis 2 pro. Proti zdrželi se schváleno. Dostáváme k 98 a 99, které jsou identické pro, proti, zdrželi se, zamítá se, myslím. 100 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 101 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 102 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 103 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 104 a 105, které jsou opět identické pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 106 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 107 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 108 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 109 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 110 kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 111. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamít... Eh, přijato. Kompromis 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 117. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 118. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, Zamítnuto. 119. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, Zamítnuto. Kompromis 4. Kdo je pro? Kdo je proti? A kdo se zdržel? Přijato. 123. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 124. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 125. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato. 126. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 127. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 128. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 129, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 130 a 131 jsou totožné, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 132, kdo je pro, Pardon, omlouvám se, říká předsedkyně. 132 odpadá, 133. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, přijato. 134. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, zamítnuto. 136. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 137. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, přijato. Kompromis 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A Přijato. Teď přecházíme ke 142 s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel a přijato. 143, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tak to bych ráda nechala uvěřit. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. EPP had o jednoho člověka navíc, který tady hlasuje. Takže někdo musí vytáhnout kartičku. Takže končíme. 13 pro, 1, 12 proti, tak o jeden hlas přijato. 144. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 145. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 146. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 147. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 148. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 149. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 150. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, přijato. 141. 151. Eh, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, zamítnuto. 152. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tak to bych ráda ověřila. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Přijeto. tři. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pardon, eh, zamítnuto, říká předsedající. 154. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 155. Eh, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 156. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 157 byl stažen, stejně tak jako 158. Takže teď se dostáváme k ústnímu pozměňovacímu návrhu zpravodajky. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Takže teď 160. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Teď 167. Eh, eh, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, zamítnuto. Takže se dostáváme k kom... Pardon, 168. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 169. Kdo je pro? A pardon, a ten odpadá, takže kompromis 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato potom 174. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 176. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 175. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A 177. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 178. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 100. Ne, ne. Teď 182. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 183. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tak ještě jednou, kdo je pro? Kdo je proti? Mimo, mimo mikrofon. 183. Kdo je pro? Kdo je proti? Jednoznačně přijato. 184. Kdo je pro? Ne, pardon. Ne, Ten odpadá. Takže 185. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 186. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 187. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, přijato. 188. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 189. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 190. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 191. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím, že to je zamítnuto. 192. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, zamítnuto. 193. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Takže potom se dostáváme k eh, budget 3. Kdo je pro? A kdo je proti? Kdo se zdržel? A eh, přijato 199. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. tady se dostáváme k kompromisu 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Budget 5. Na další stránce, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 216. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 217 s jedním ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Eh, 218. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, zamítnuto. 219. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, zamítnuto. 220. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 221. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 222. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 223 a 224 jsou totožné. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 225. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 226 ve dvou částech. První část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, a přijato. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, tak to nebylo zcela zřejmé. Ověříme, zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto tak nakonec to přece jenom bylo jasné. 227. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijeto. 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A zamítnuto. 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 16 a 17 eh, odpadají, 18 tež, 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel? Eh, přijato 22. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 23. Eh, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 24, 25 jsou totožné. Kdo je pro? Kdo je proti?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 Končím hlasování. 13 pro, 13 proti, přijato. 34, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím, že to také pro jistotu ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Tak to bylo docela jasně přijato. Nebylo to ale vidět. Takže teď 38. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A zamítnuto. 39. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A zamítnuto. 40. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 42. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A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 Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím, že to bylo přijato. Ale ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 60, kde pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 61, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 62. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 63. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 64. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 65. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 66. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 68. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 69. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato. 70. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 12. Kdo je pro? Kdo je proti? se zdržel? Přijato 75. pozměvací návrh teď. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 76. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 77. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 1. Eh, kdo je pro? Kdo je proti? Kde, kde je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 6 bylo staženo. 7 a 8 jsou totožné. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se A Přijato. 9, 10 a 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A Přijato. 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím, že to bylo přijato. Uvěříme? Takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ano, bylo to přijato. 13. Kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Eh, přijato. Eh, rozpočet. Čili tam se to je eh, právní, odůvodí, právní východisko od rozpočtu. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Tak teď se dostáváme k závěrečnému hlasování. To probíhá elektronicky a zahajuji jej teď. Končím hlasování. 24 pro, nikdo proti a 4 se zdrželi. Eh, přijato. Blahopřeji paní zpravodajce srdečně a děkuji sínovým zpravodajům za dobrou práci. Takže teď jsme tedy svoukli to první a hladce eh, se dostáváme ke druhé zprávě. O, jde o implementační zprávu komise k programu Europe for Citizens. Tady s eh, pravodajkou eh, byla kolegyně Tereza Jiménez Bara. Chcete ještě něco říct? Jenom jsem chtěla Eh, poděkovat všem, kteří spolupracovali na zprávě a doufám, že se to vyřeší nejlepším způsobem. Je to významná zpráva eh, právě pro ty programy, které mají dopad na soudržnost, eh, kohezi v Evropské unii. Děkuji. Ja, vielen herzlichen Dank. A já vám také mnohokrát děkuji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 61 a 63 jsou totožné. Kde pro, kde je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 62. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 64. Eh, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 65. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 66 a 67. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 68. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Při, zamítnuto. 69. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 70. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, to musíme věřit. Končím, eh, zahajuji hlasování. Končím hlasováním. Jasně, eh, zamítnuto. 71. Kdo je, pro, kdo je proti, kdo se držel, přijato. A v 5, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, eh, přijato. 72, eh, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 73, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 74. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 75. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 77. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 76. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 78, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a přijato. 79, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a zamítnuto 80, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 81, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to musíme uvěřit. 81, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Tak to bylo zamítnuto 13 k 11. 82. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 83. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 84. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? 84. 84. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To musíme ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 85. Kdo je pro? Pardon, omlouvám se. 86, říká řečnice. Kdo je pro? Kdo je proti? Já se zdržel? Eh, Přijat 87. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 88. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 89 a 90. Kdo je pro? A 91 a 92 také. Takže 89, 90, 91, 92 jsou totožné. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo eh, se zdržel? Zamítnuto 93. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím, že to bylo přijato. 95. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 94. Kdo je proti? Eh, přijato. 96.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 Rozpočet 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 105. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel a přijata? 106. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel a zamítnuto? 107. Byl stažen. 108. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? E, zamítnuto. 109. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? E, zamítnuto. 110. E, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kdo je, v košest? Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. v 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. v 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. v 9. Ověříme? Ne, dobře, tak ověříme hlasování AFKO 8. Končím hlasování. Jasně přijato. AFKO 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 111. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? No, přijato. Kompromis 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? No, přijato. Lavko 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? No, přijato. 119 a 119. Kdo je pro? Kdo je proti? Eh, kdo se zdržel? Zamítnuto 120. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? a to Kompromis 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijeto. 121. Kdo je pro? Kdo je pro? Kdo se zdržel? Přijeto. 122. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? to 123. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? to. Rozpočet 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 124. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? a Přijato. 125. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? a Přijato. Zamítnuto, omlouvám se. 126. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Teď 133 na příští stránce. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 134. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To musíme ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 12 k 12 hlasům zamítnuto. 135, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 8, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 146, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 147. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo, je, eh, kdo se zdržel? Zamítnuto. 148. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, přijato. 149. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím, že to musíme ověřit. 149. Končím hlasování. A přijato. Nebylo to tak úplně zřejmé. 151. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A zamítnuto. A 151 teď. Předtím bylo 150. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato. 152. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A zamítnuto. 153. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato. 154. Kdo je pro? A 155. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 156. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 157. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato. A uvěříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto, omlouvám se. 158, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, e, přijato. Ústní pozměňovací návrh 2 k avku 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 1 k 159. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 160. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 161. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Takže teď ke kompromisu jedna. Kde pro? Kde proti? Kdo se zdržel? A to? Kompromis 2. Kde pro? Kde proti? Kdo se zdržel? A přijat to? Pozměňovací návrh 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijat to? 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijat to?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 Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 38. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 39. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 40. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 41. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 42. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 43. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 44. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 45. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 46. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ehm, zamítnuto. 47. Kdo je pro?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 Takže teď se ještě dostáváme, nebo to už jsme vlastně, už Avko a Bažet už jsme odhlasovali, nebo někde pokryli jinde, takže závěrečné hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 24 eh, pro, 5 Eh, proti a nikdo se nezdržel, takže jasnou většinou To Srdečně blahopřeji paní zpravodajce. A doufejme, že Europe for Citizens eh, se díky tomu dostane brzo na správnou cestu. Takže teď třetí hlasování. Tam dal geoblocking. Spravodajkou byla kolegyně Teresa Komodýny. Chcete k tomu ještě něco uvést, paní Komodýny? Máte slovo. Děkuji. Chci poděkovat všem stínovým zpravodajům a poradcům za jejich pomoc eh, této eh, věci. Já vám také srdečně děkuji. A přistupujeme k hlasování okamžitě. 93, kdo je pro?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 kdo se zdržel? Přijato. 23. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, přijato. 96. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, zamítnuto. 97 a 24 jsou totožné. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, přijato. 98. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A to 99. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A zamítnuto 25. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 100. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A zamítnuto 101. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A zamítnuto 26. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijata 102. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Při... Eh, zamítnuto 103. Eh, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A eh, přijato 27. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato 104. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 105. Kdo je pro? Kdo je proti?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 Kdo se zdržel? Myslím, že to bylo zamítnuto, ale rád bych to uvěřil. Zahajuji hlasování. 31. Končím hlasování. Zamítnuto. 115, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A zamítnuto. 117, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? 32. Eh, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, přijato. 118. Kdo je pro? Kdo je proti? Eh, zamítnuto. 119. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 120. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 123. Kdo je pro?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 Kdo se zdržel? Zamítnuto. 38. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 39. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 40. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, zamítnuto. 32. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A zamítnuto. 31. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A zamítnuto. 33. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato. 34. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A zamítnuto. 45, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a zamítnuto 47, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a zamítnuto 46, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a zamítnuto 3, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a přijato 48, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 50, kdo je pro, kdo je proti,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 Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, zamítnuto. 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 68. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 69. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Já myslím, že to musíme ověřit. Takže hlasujeme o 69.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 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 76. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato 77. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnu to 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 78. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? to 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To bych ráda ověřila. za hlasování. Končím hlasování. to. 79, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, zamítnu to. 80 se eh, netýká anglické verze. 83. Eh, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 81. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, přijato. Takže teď 84. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 85.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 Geschlossen. Konec. A schváleno 21 pro, jeden hlas proti pět se zdrželo. Blahopřejeme paní zpravodajce. Takže ještě teď se dostáváme k další, to je zpráva Džambacky k digitalizaci evropského průmyslu, pane Džambacky. Takže hlasování kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 7 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 8 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítá se. 9. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítá se. 10 pro. Proti. Zdrželi se. Ověříme, prosím. Takže zahajím hlasování. Konec. Zamítnuto. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. A nyní 15 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. d 12 pro, proti. Já se omlouvám, říká paní předsedkyně. Já jsem to tady popletla 17 pro, proti, zdrželi se. Ano, já to chci ověřit. Takže 17 ověříme, hlasujeme. Konec hlasování. Takže se schváleno 16 10, 18 dvě části, první část pro, proti, Zdrželi se. Schválen druhá část pro, proti. Zdrželi se. Schváleno. Tři kompromis pro, proti. Zdrželi se. Schváleno. Kompromis čtyři pro, proti. Zdrželi se. Schváleno. Pozměňovací návrh 28 pro, proti. Zdrželi se. se. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. A nyní si 4 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 34. Hlasujeme, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto tedy schváleno 16 proti 10, omlouvám se, říká předsedkyně. Samozřejmě přijato. Takže 36 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 38 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se, 37 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 39 pro, proti, Zdrželi se. Schváleno. Kompromis 6. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 40 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Nyní 41 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 45 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 46 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 47 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 48 pro, proti, zdrželi se. chci to ověřit. Konec hlasování. A máme tu 15 proti 10, takže se zamítnuto. Takže tím jsme tuto zprávu dotáhli rychleji, než jsem čekala. A dostáváme se k elektronickému závěrečnému hlasování ve smyslu změn. Konec. Teď jsme již skončili. 26. Nikdo se nezdržel, nikdo proti. Blahopřejeme, pane zpravodaj. Předposlední hlasování. A to se týká rozpočtu ještě absolutoria roku 2015, paní Kosta. Chcete něco říct Silvě? Eh, Já chci jenom poděkovat za spolupráci všem a samozřejmě sekretariátu rovněž. A nakonec e, se ukázalo, že jsme e, v našich požadavcích byli velice konkrétní. Děkuji a tím pádem přecházíme k hlasování. Začínáme jedna pro, proti, drželi se, zamítá se dva pro, proti, zdrželi se, zamítá se tři pro, proti, zdrželi se, schváleno. čtyři pro, proti, zdrželi se, schváleno. pět pro, proti, zdrželi se, schváleno. šest pro, proti, zdrželi se, schváleno. sedm pro, proti, zdrželi se, schváleno. osm pro, proti, zdrželi se schváleno, 9 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 10 pro, proti, zdrželi se. Schváleno, 11 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 12 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 14 ehm, pro, proti, zdrželi se. Zamítá se.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 schváleno 21, pro, proti, zdržuje se, zamítá se. A nyní za, hlasujeme o celé zprávě, hlasujeme konec hlasování. A máme 21 proti, jednomu hlasu proti, čtyři se zdrželi, schváleno. Blahopřejeme zpravodajce. A nyní přicházíme na poslednímu hlasování. Trvalo to dost dlouho, myslím. Takže evropský semestr, koordinace eh, politik, Julie Ward. Chcete něco říci, paní zpravodajka Julie? Velmi stručně, myslím, že lidé již eh, dlouho hlasovali, ale to, co, co se tu snažíme částečně, je tedy za, za, zaručit eh, práva děti, eh, ta eh, záruka pro děti je důležitou součástí té práce a eh, mnoho z našich kolegů se mnou spolupracují na dětských právech, že? já chci jenom, by to lidé chápali, že to je částečně to, za co hlasují. Za děti. Děkuji vám a tím se tady teď dostáváme k hlasování. Pozměňovací návrh 1. Pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 2 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 3 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 4 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 5 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 11 pro, proti, zdrželi se. Nicméně musíte hlasovat. Jinak není jasné, kdo je pro, kdo je proti. Takže ještě jednou 11. Pro. Tak je to správně. Děkuji. Proti, zdrželi se. Je to jasně schváleno. 12 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítá se. 13 pro. Proti zdrželi se. Schváleno 14 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 15 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 16 pro, proti, zdrželi se. Schváleno kompromis 2 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 3 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 25 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 26 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 27 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 28 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se. Schváleno pozměňovací návrh 30 4 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. čtyřicet pět pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis šest pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se schváleno. 47 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že zamítnu to, ale ověříme, prosím. Takže konec hlasování. Ano, těsně. 48 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 49 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 50 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 52 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 51 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 53 pro, proti, zdrželi se schváleno. 53 eh, pro, proti, 4 tedy pro, proti, zdrželi se zamítá se, 55 pro, proti, zdrželi se zamítá se, 56 pro, proti, zdrželi se zamítá se. A nyní závěrečné hlasování. Zájem hlasování Ich schließe die Abstimmung. Takže konec hlasování. A tím pádem schváleno 22 proti 4, nikdo se nezdržel. Blahopřejeme paní zpravodajce. Tím pádem jsme skončili. Máme za sebou eh, tohle mamutí hlasování. Eh, myslím si, že docela hladce jsme to svoukli. Eh, děkuji všem za soustředěnou spolupráci a doufám, že eh, budete schopni přehlédnout nějakou tu moji chybičku, eh, které jsem se dopustil během hlasování. Ja. Wir machen jetzt gleich unmittelbar weiter. Wir warten nur. Eh, hned navážeme. Čekáme jenom na zástupce malckého předsednictví rady, na oba ministři, kteří eh, vyčkávali venku, než my dohlasujeme a potom hned eh, navážeme.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 Kolleginnen und Kollegen, ich würde gerne mit unserer Sitzung. Kolegyně a kolegové, dovolte, abychom ehm, se ehm, mohli pustit do dalšího eh, zasedání. Je mi mimořádnou ctí i potěšením eh, zde přivítat eh, zástupce malského předsednictví rady a to v osobě ministrů Bartola, a Bolíčeho u nás na výboru. Já jsem velice rád, eh, že jste eh, našli cestu k nám eh, do výboru dnes, abyste nás spravili o prioritách malckého předsednictví v oblastech, které jsou relevantní pro náš výbor. Vím, že pro malou zemi je to vždy mimořádná výzva. Omlouvám se. Poprosím eh, trochu o klid. Že pro eh, malou zemi jako Malta je eh, velkou výzvou ujmout se předsednictví Rady pro ještě stále 28 členských států. Ale jsem si velmi jistá, že ten půl rok dobře využijete, abyste i v těch oblastech, které jsou pro nás mimořádně důležité, posunuli Evropskou unii tak trochu vpřed. A teď bych vám eh, ráda každému eh, dala slovo vždycky na 10 minut, abyste nám představili své priority a potom eh, se pustíme do diskuse. Máme čas až do 11.30 a myslím, že povedeme dobrou debatu a jako prvnímu dám slovo panu ministrovi Bartolovi který zodpovídá za školství a zaměstnanost. Což je oblast, která je pro nás mimořádně důležitá. Pan ministře, máte slovo, vítejte na výboru. Um, good morning. Dobré dopoledne, kolegové. Já, do, dobré dopoledne, paní Kamobert. To je vlastně vaše první zkušenost v této funkci, stejně jako moje a přeji vám tedy hodně úspěchu do vaší funkce a chci poděkovat paní Kostě za práci, kterou v posledních letech vykonala. Skutečně velice vám děkuji. A řeknu pár slov malsky nyní. Nás byly danova změn importante hafna. Domníváme se, že toto je velice významná chvíle pro Evropskou unii. Je to těžká doba, poněvadž někteří spochybňují eh, vůbec existenci Evropy. Proč má existovat? Někteří, eh, jak to vypadá, mají v tom vlastní zájem a snaží se vinit Evropskou unii ze všech problémů. A já myslím, že bychom měli všichni se snažit eh, teď, jak se blížíme k 60. výročí založení Evropské unie, abychom ukázali, že Evropská unie je řešením e, problémů, které mají členské státy. A <clears throat> já si myslím, že největší výzva, která před námi teď stojí, je právě e, opět vytvořit si vztah s občany, kteří mají pocit, že Evropa na ně zapomíná. A e, musíme umět komunikovat s těmito lidmi, kteří mají pocit vyloučení. E, a e, to by se již nemělo opakovat. Naši hlavní povinnost je ukázat občanům, že Evropská unie se stará o jejich záležitosti, o jejich každodenní problémy, obavy, eh, tak, abychom mohli sloužit v různých oblastech, jako je mm, vzdělávání, školství, eh, sport, kultura, mládež. Musíme lidem ukázat, že Evropská unie je pro ně důležitá. A teď eh, co hodláme učinit, jaké jsou naše plány v tomto půl roku v oblasti vzdělávání mládeže a sportu. Pokud jde o vzdělávání školství, tak zde si myslíme, že hlavní priority musí být vyřešit ty, ty největší problémy. Tedy, že lidé mají pocit, že jsme na ně zapomněli. To je nezaměstnanost tedy, nezaměstnanost, která Eh, je způsobena nejenom slabým ekonomickým růstem, ale také musíme eh, řešit to, že ty dovednosti eh, nejsou v souladu s potřebami trhu. Lidé nejsou připraveni na trh práce, protože nemají dovednosti, aby mohli začít pracovat v profesích, které jsou potřebné. Tedy kvalitní školství pro všechny to je velice relevantní. Jsme v situaci, kdy 11% našich mladých lidí eh, v podstatě nedokončilo docházku a 17% nezaměstnaných ne, ne, nemají žádnou kvalifikaci a 17% mají tedy špatné dovednosti a 44% má procent, že jsou schopni nalézt práci, musí se rozvíjet a mají pocit, že nemají tu příležitost. Takže jedna z největších priorit eh, právě je, eh, jsou dovednosti a eh, celoživotní vzdělávání. To také je třeba teď změnit, aktualizovat v kontextu nového rámce celoživotního vzdělávání. To je důležité nejenom pro ty, kteří jsou nezaměstnaní, ale také pro ty, kteří mm, nemají potřebné dovednosti, protože dovednosti zastarávají. To je naše hrozba. Když hovoříme o eh, kvalitním vzdělávání a školství pro všechny, tak zdůrazňujeme různorodost, a inkluzi. Zapojení všech. To jde ruku v ruce. Různorodost, to znamená celou škálu lidí, kterých se to musí e, týkat. Tady nejde jenom o migranty a jejich děti, ale také i lidi s postižením, s různou sexuální orientací. Znamená to tedy různorodost v tom nejširším slova smyslu a zapojení všech, inkluze. To neznamená, že na všechny budeme mít stejný metr, stejné měřítko, ne. Musíme mít takové vzdělávací programy, které budou reagovat na potřeby různých lidí po dlouhou dobu. Eh, školské systémy v Evropě a na světě se opíraly o normalizaci kde lidé se museli přizpůsobovat systému a ne, že to bylo tak, aby systém byl schopen se adaptovat podle různých potřeb. Takže na to budeme dávat důraz v příštích měsících, tak aby ten systém vzdělávání školství byl lépe koncipován, byl uspůsobený lépe mladým lidem a je třeba i zmodernizovat vyšší školství tak, aby v maximální možné míře eh, naše vyšší vzdělávání opět bylo uspůsobeno modernímu dnešnímu světu. Eh, ten fakt, že někdo eh, si říká vzdělávací instituce, tak to neznamená, že vzdělává ve způsobem, který je relevantní eh, nejenom pro trh práce, ale i pro společnost. Od eh, tragických událostí v Paříži, tak eh, já myslím, že hm, tady my jsme změnili naši koncepci. Nejenom tedy zdůrazňujeme zaměstnatelnost, ale i občanství, výchova k občanství, to je důležité. Tedy je třeba připravit eh, lidi nejenom na práci, ale i na život. To není v rozporu. Eh, dovednosti 21. století, eh, problém, a schopna analyzovat problémy, řešit problémy, schopnost, schopnost vyznat se v komplexních situacích. Takže to jsou ty dovednosti a hodnoty, které potřebujeme na pracovišti, ale i ve společnosti. Jak jsem řekl, my budeme přikládat velký význam agendě nových dovedností a e, rámci evropských kvalifikací a budeme e, pracovat se všemi členskými státy a myslíme si, že ten rámec evropských kvalifikací musí být aktualizován, protože musíme nejenom tam řešit akademickou dráhu, ale i další vzdělávací programy, učební programy a podobně. Takže tady to je třeba aktualizovat a samozřejmě s, různý, s tím, že různé členské státy mají samozřejmě různé tradice, různé systémy a nachází se i v různé fázi přechodu na nový systém. Takže velice rád eh, se od vás nechám informovat o Europass a velice se těším na spolupráci v příštích měsících. Eh, projekt Europass je důležitým nástrojem pro registraci evidenci dovedností, tak aby lidé skutečně dostali takový pas, pasportaci, aby mohli s tím cestovat a pracovat jinde. Ano, je třeba to aktualizovat, protože svět se také změnil mm, vzhledem k technologickému vývoji a zde určitě Europass může být eh, velice ceným nástrojem pro to, aby mladí lidé mohli měnit práci a my navážeme na slovenské předsednictví v tomto. A jak jsem řekl, budeme se těšit na úzkou spolupráci s vámi a mm, s vámi společně prosazovat tuto agendu. Další důležitý prvek v této agendě je doporučení rady o takzvaném graduate tracking, takovému systému tedy vlastně evidence evidence registrace mm, e, výsledků, kterých dosahují naši absolventi. To je důležité, abychom věděli, jak uspěli, protože to potom pomůže e, k tomu, abychom měnili vzdělávací programy případně. A také mm, mm, my budeme společně Eh, slavit 30-leté výročí programu Erasmus, protože pokud existuje nějaký pozitivní program v Evropské unii, tak určitě je to program Erasmus. A zde bychom velice rádi to řádně oslavili. A nyní přejdu k, k politice pro mladé lidi. Budeme pracovat na jasných cílech a tady jde, jde o to, aby ty cíle byly měřitelné, realistické, dosažitelné. Je důležité posilovat koncepci eh, demokratického občanství, eh, výchova k právům, k povinnostem, uznání kulturní různorodosti, a abychom připravili mladé lidi, aby se mohli aktivně zapojovat ve společnosti způsobem demokratickým, otevřeným, především teď, v této době, kdy tyto hodnoty jsou pod tlakem a doporučení Evropského parlamentu a rady o e, klíčových dovednostech pro celoživotní vzdělávání. O tom už jsem mluvil, ale zde to je také důležité. z pohledu tedy celoživotního vzdělávání, protože dnešní společnosti jsou komplexní a e, podlehají obrovským změnám, takže budeme se zaměřovat na kompetence, tedy dovednosti mladých lidí a i v tom smyslu, aby se z nich stali uvědomělí občané. Také i e, e, je třeba dávat větší uznání mladým zaměstnancům a víme z vlastní zkušenosti, že je třeba tedy věnovat i velkou pozornost na pracovišti a my tedy budeme mít závěry k tomu, jak pomáhat mladým lidem, aby mohli rozvíjet své dovednosti, kvalifikace, které třeba umožní přechod na jiný typ práce a k tomu 22. května tedy byly přijaty závěry. Také víme, že je eh, třeba mm, eh, investovat eh, do evropské solidarity. To je velice dobrá iniciativa, kterou přijala komise a je třeba tedy, to je také důležité pro, to, pro přípravu mladých lidí na život ve společnosti dále. My chceme aby všichni lidé měli možné, mož, aby všichni mladí lidé měli možnost tedy e, se připravit na život ve společnosti, proto budeme také konat na Maltě konference. Jedna z nich bude strukturovaný dialog 21. E, 23. března a rádi tam přivítáme hodně mladých lidí, aby mohli sami se vyjádřit, e, jaké vidí nedostatky protože často problém je, když my připravujeme politiky pro mladé lidi, tak eh, nebo přijímáme tedy předpisy za, pro ně, ale nevyslyšíme, nevyslechneme je, proto jejich hlas je důležitý. A sport nyní. Myslíme si, že sport je důležitý nejenom pro mm, jaksi fyzické zdraví, tělesné zdraví, ale i duševní zdraví. Je to i nástroj sociální inkluze. A také i budeme eh, eh, prosazovat eh, hodnoty dobrovolnictví ve sportu. To je důležité. A mm, opět v květnu tedy na, rada přijme závěry k tomuto, přijme závěry k k, mm, k tomu, jak sport je důležitý pro inkluzi. A potom bude, připravíme třetí mm, plán eh, pro rozvoj sportu, to komise předloží tento měsíc a my budeme se snažit eh, tento plán prosazovat. Také i rozvíjíme integrovaný eh, přístup k politice ve sportu, k integritě, k sportu a k dostupnosti sportu a potom eh, boj proti dopingu. Bohužel, to je velice mm, důležité, je to dost problém. A takže v Montrealu se bude konat summit agentury boje proti dopingu a tam i předložíme náměty Evropské unie. A nyní bych chtěl požádat kolegu pana Boničeho, aby něco řekl ke kultuře. Ja, vielen herzlichen Dank. Ano, mnohokrát děkuji, eh, pan ministře Bartolo. Já bych eh, teď ráda to slovo tedy předala vašemu eh, kolegovi, panu ministru Boničimu, který je ministrem spravedlnosti, kultury a místní samozprávy. Tady mám napsáno. Ale samozřejmě dnes jste tady eh, především jako ministr kultury a těším se eh, na váš výklad o plánech eh, na příští půl rok v oblasti kultury a médií. Pane Bolinči, máte slovo. Grazie hafna, signora Kamelvert. Děkuji vám. Chci poblahopřát vám k vašemu zvolení do funkce předsedkyně tohoto významného výboru. A chci poblahopřát také a poděkovat paní Kosta. Děkuji za vaši práci. Mi skutečně ctí eh, mě i panu Bartolo eh, být eh, zde. Evropský parlament víme, že plní klíčovou úlohu v práci s evropskými institucemi. Podle našeho názoru je stěžení, aby Evropská unie plnila důležitou Eh, roli eh, v životech lidí. Co tím myslím? Měl by být relevantní ve věcech jak malých, tak i těch drobnějších. Ale to, co je obzvlášť důležité, je, aby když lidé ráno se probudí, jdou a jdou pak do práce, tak aby ty tito lidé, kteří chtějí lepší vzdělání pro své děti a když se potom sejdou večer eh, všichni doma, tak aby mohli skutečně ocenit eh, jednu z těch malých či větších věcí, které pro ně udělaly evropské instituce, tak, aby jejich životy zkrátka byly nějakým způsobem zlepšeny díky eh, našemu společnému úsilí. A pokud existuje nějaký sektor, který má Eh, dopad na životy lidí, tak je to rozhodně sektor kultury. Jsem velice hrdý na to, co se podařilo slovenskému předsednictví v průběhu jejich předsednictví, protože to bude mít eh, nepochybně přímý dopad na životy lidí chci eh, probrat a představit priority, které máme v nadcházejících měsících v kulturním sektoru. Zdůrazňuji, že je to relevantní oblast pro život Evropanů. Občanů, kteří sledují, co děláme v oblasti kultury. Začnu audiovizuálním sektorem. Měli jsme tady po léta situaci, kdy prostě televize byla regulovaná. Existuje pravidlo, které stanoví, že určité procento vysílacího času má být vyhrazeno pro eh, evropský obsah. Ale média online, ta jsou stěží nějak vůbec regulovaná. Takže budeme hovořit o způsobech, jak zajistit, aby existovala určitá pluralita a rozmanitost i v médiích online. Ale musíme zajistit, aby naši občané byli chráněni před projevy nenávisti, abychom chránili nezletilé před určitým obsahem, který pro ně může být škodlivý. Toto je určitý aspekt, který může být relevantní pro všechny evropské občany, kteří využívají online média. Poté, co komise předložila svůj návrh loni v květnu, tak od té doby rada zkoumá tento velice komplexní ehm, text a snaží se pochopit dopady na evropský audiovizuální trh. Minulý ehm, listopad ehm, rada schválila zprávu, která bere v potaz dosavadní pokrok. Je tu dlouhý seznam um, věcí, které jsou důležité pro radu. Na prvním místě rozšíření rozsahu působnosti na platformy sdílení obsahu, jako je například YouTube, jejich definice a úroveň regulace. Jak jsme si vědomi, tak tyto platformy na sdílení videa současné době nejsou regulovány eh, směrnicí pro audiovizuální média. Dále eh, vyrovnání podmínek mezi tradičními médii a těmi novými vznikajícími médii, aby existovala ehm, rovnoprávná soutěž. Dále eh, zlepšení uplatnění principu země původu, což je hlavní kám, základní kámen této směrnice, který chceme zachovat. A dále otázka týkající se monitorovacího mechanismu, který musí být stále ještě vyjasněn. Například e, využití samoregulace, spoluregulace mm, a formalizace Evropské skupiny regulatorů e, pro mediální služby. Na základě eh, této zprávy spolu s předchozím předsednictvím jsme připravili soubor kompromisních návrhů, které momentálně přeskoumává eh, přípravný orgán rady. Budeme pokračovat v této práci v průběhu našeho předsednictví. Doufáme, že dospějeme k dohodě v rámci rady. Takzvaný všeobecný přístup 23. května. A pokud budeme úspěšní, a my doufáme, že budeme, mohli bychom neprodleně zahájit vyjednávání s vámi, s Evropským parlamentem, pokud jsou mé informace správné, tak parlament je také připraven. Já se budu těšit na naší eh, efektivní účinnou spolupráci a ještě jednou zdůrazňuji, je to věc, eh, která má bezprostřední dopad na život občanů. Chci poděkovat všem zpravodajům, paní Kambervert a paní Ferajen za veškerou práci, eh, kterou eh, odvedli na své zprávě k tomuto návrhu, považuji, který považuji za důležitý zásadní, zásadní um, legislativní nástroj. A tím, že budeme spolupracovat uh, těsně, konstruktivním způsobem, tak věřím, že budeme schopni náležitě pokročit, najít také společnou řeč. A samozřejmě doufáme, že, bude, že dojde k hladkému přechodu potom s dalším předsednictvím. Um, víme, že je tu Evropský rok kulturního dědictví rok 2018 a dále Evropská, eh, otázka evropských měst kultury. Začnu první otázkou. Evropský eh, rok kulturního dědictví rok 2018. V této věci je mi ctí, že Malta, která bude poprvé předsedat, poprvé předsedat radě, bude mít možnost eh, se zhostit tohoto významného návrhu, který eh, žádali jak eh, parlament, tak rada a jak parlament, tak rada získali vyjednávací mandát ve velmi krátké době a díky tomu bylo možné uspořádat první trialog už v roce 2016. Je to skutečně skvět, skvělá myšlenka, aby rok 2018 byl Evropský rok kulturního dědictví. Už nyní jsme v těsném kontaktu s parlamentem, s komisí, abychom se pokusili připravit na další neformální trialog který je naplánován na 9. Eh, února eh, a kterému chceme předsedat za radu. A tady chci teď využít eh, příležitosti poděkovat panu zpravodaji Diakonu a paní Kosta za jejich práci v na této kapitole. Jsem přesvědčen, že musíme spolupracovat, abychom překonali veškeré přetrvávající rozdíly v názorech. Myslím, že už směřujeme tímto směrem abychom našli hladkou dohodu eh, a, a abychom, eh, aby členské státy i komise měly dostatečný čas na přípravu na tento evropský rok eh, v roce 2018. A já myslím, že tento rok může sloužit k tomu, aby lidi přiblížil, aby se ocenil kulturní dědictví, aby vznikla kulturní sféra debaty o příležitostech a výzvách pro kulturní dědictví v Evropě. Také mi nesmírným potěšením um, postoupit, pokud jde o, o oblast evropských měst eh, kultury. Bude to Valeta v roce 2018, jak víte. A my chceme, aby tato vlajková iniciativa v oblasti kultury byla úspěšná. Víte, že v roce 2014 eh, přijala, byla přijata eh, nová směrnice která rozšiřuje eh, a tu, tento program až do roku 2023 a díky tomu potenciální, který eh, kandidáti a potenciální kandidáti se eh, mohli účastnit každých, každé tři roky navrho, navrhování. A teď byl, zazněl návrh rozšířit to i na Norsko, Island, Island a Liechtensteinsko, Um, asi se mnou budete souhlasit, že jsou to naši dlouhodobí partneři eh, v rámci naší tady spolupráce, kteří se také účastní eh, různých eh, tvůrčích programů. Takže abychom to rozšířili ještě dál, tak Rada na svém posledním listopadovém zasedání přivítala návrh komise rozšířit geografický rozsah i na země e SVO. Ehm, a tím pádem malské předsednictví má ten nutný mandát zahájit eh, jednání s Evropským parlamentem. Já se budu těšit na další spolupráci s tímto výborem a obzvlášť pak eh, tedy se eh, zpravodajem, a tak, aby země EA a ESVO se mohly účastnit této tak úspěšné iniciativy. V kulturním sektoru budeme takové, také pracovat na krásné myšlence nedávno ehm, vznikle, aby kultura byla použita jako nástroj diplomacie. Jak víte, tak jsou tu závěry rady ohledně strategického přístupu k mezinárodním kulturním vztahům, to je dlouhý název, a ve skutečnosti krásné iniciativy, kdy v rámci které ministři kterou ministři kultury přijmou na květnovém zasedání. Já jsem z Malty, naše zeměpisná poloha a naše kulturně jazykové dědictví nás eh, staví do ideálního postavení prosazovat tuto myšlenku kultury jako mostu dialogu mezi zeměmi a regiony. Stavíme také na eh, politické rozpravě z Rady z loňského roku, kde ministři přivítali tento posun ke, ke strategickému přístupu ke kultuře v mezinárodních stazích. A samozřejmě, že to bude společné prohlášení směrem k nové strategii v mezinárodních stazích přijaté komisí a, a e, SVČ loni v červnu. Já jsem potěšen tím, že v Evropském Evropský parlament je byl natolik úspěšný, pokud jde o spolupráci mezi vaším výborem a výborem pro zahraniční otázky, že jste společně se zabývali eh, tímto tématem a já se budu těšit na vaši společnou zprávu o mezinárodních kulturních stazích. Eh, mám za to, že paní Kosta a pan Brok eh, na této zprávě pracují. Dále je tu zpráva paní Ward přijatá parlamentem loni v lednu o roli mezikulturního dialogu, role vzdělávání při podpoře základních hodnot Evropské unie. Nové výzvy, kterým čelíme v tomto globalizovaném světě, e, samozřejmě nabízí určitou roli kultuře v jejich vnějších vztazích. A to ze zejména vzhledem k výzvám, jim čelíme v tomto globalizovaném světě, je eh, role kultury v těchto vztazích ještě významnější a to jak v oblasti kultury, tak i agendy zahraničních vztahů. vztahů. Ve světle eh, těch barbarských útoků na kulturní dědictví v Iráku, eh, v Sýrii, v Mali a na dalších místech si uvědomujeme, že ničení kulturního dědictví není jen o jejich fyzickém ničení, ale také o ztrátě historie, ztrátě identity, ztrátě hodnot. Což pak zase znamená, že nemůžeme budovat tu přítomnost, jakou chceme, a nemůžeme si představit naší budoucnost. A nutnost mezikulturního dialogu a vzájemného porozumění je nikdy větší než nyní. Proto je nutný zásadní posun, přesun, transformace, abychom ukázali lidem, tohle, dělá, tohle je to, co děláme, to, co To je jedna věc. A další situace je, kdy spolupracujeme s jinými zeměmi a děláme něco společně. Že musíme odložit tu myšlenku toho slova, které malsky je to vetrina že zkrátka jenom něco ukazujeme, kde něco dáváme na odiv. Ne, ne, to, tuhle myšlenku musíme odložit, že kultura je jenom něco, co ukazujeme a někdo se na to může pouze podívat. Ne, je to ta možnost spolu utvářet tu kulturu, pracovat na tom. To je ten posun toho paradigmatu. Tím můžeme zvýšit kulturní spolupráci s různými státy, s různými zeměmi napříč eh, hranicemi. Takže skutečně nelze dostatečně zdůraznit tu potřebu vytvoření eh, rámce pro naše další kroky v oblasti eh, kulturních a mezinárodních vztahů. Budeme se o tom také bavit v rámci eh, kulturní konference, která se uskuteční na Maltě 8. 9. března. Tato konference bude následována setkáním vysokých představitelů z kulturního z odvětví z ministerstva kultury a ministerstva zahraničí kde opět bude řeč o možnostech spolupráce mezi těmito dvěma sektory, mezi těmito dvěma oblastmi. Jakožto předsednictví, eh, za předsednictví Evropské unie se budu těšit na otevřenou účinnou spolupráci s vámi. Ja, sehr herzlichen, ganz herzlichen. Já mnohokrát eh, děkuji. Eh, pánové ministři, eh, za vaše vystoupení. Ukazuje to, že eh, máte velmi eh, ctižádostivý plán před sebou. Já si myslím, že v mnoha bodech se to překrývá s našimi prioritami tady na výboru. Nejdříve bych teď dala slovo koordinátorům frakcí, vždy po třech minutách. Srdečně vás prosím, abyste se drželi těchto tří minut. A potom eh, si eh, vyslechneme další poslance a potom závěrem dám slovo eh, pánům oběma ministrům na příslušnou reakci. Nejdříve dám slovo Zabine Frhajen, koordinátorce EPP. Takže nejdříve mnohokrát děkuji oběma ministrům, že si udělali čas tady na výboru k představení svých priorit. Já se dotknu několika budu velice stručně. Za prvé e dvě. EPP. To zrovnoprávnění v některých otázkách, jako je ochrana mládeže, eh, nenávistné projevy a další věci v oblasti audiovizuálních médií. Eh, chce, aby eh, to bylo prosazováno všemi ve všech oblastech to se překrývá i s eh, představami zpravodajek v eh, těchto složitých otázkách. Je důležité, abychom eh, tady se posouvali vpřed docela rychle, protože už dlouho trvalo, než jsme dostali příslušný návrh komise. Takže teď už nepotřebujeme zbytečné další průtahy, těšíme se, abychom mohli už v květnu začít trialogy. Druhá věc, Erasmus+. Řada debat v současné době se projednává s komisí ještě s dalšími aktivitami dodatečnými. Tady eh, myslím na to eh, jádro solidarity, eh, nebo a prosím všechny tyhle nové aktivity v rámci solidarity nemusí být, i v rámci Erasmu nemusí být financovány nutně přímo z Erasmu. Ty myšlenky jsou dobré, ale ty programy jsou dnes eh, eh, beznadějně obsazené. To znamená, že máme víc dobrých projektů, než jsme schopni z toho programu zafinancovat. Takže eh, když přijdou další úlohy, tak nemůže dojít k kanibalismu tady. Lze to tady jedně s podporou rady a je tady třeba další prostředku. Další věc. Evropský rok kulturního dědictví. Já bych opravdu poprosila o to, abychom v trialozích co nejrychleji dosáhli eh, výsledku a schody s parlamentem a radou, protože už kvůli eh, eh, tomu, že eh, komise eh, si dala dlouho na čase. Máme velice napnutý eh, harmonogram a my v parlamentu tady chceme dosáhnout trvalého efektu tím Evropským rokem kulturního dědictví. Nejenom pro státy, ale i pro tu koordinaci a, spolupráci, aby se to prostě aby se to řádně připravilo. To znamená, čím eh, déle se to teď ještě potáhne a čím eh, ta příprava roku 2018, tak eh, tím, protože na národní straně to trvá, než se to naběhne, než se to připraví, implementuje. Je tady spousta dobrých myšlenek, ale vím, že při tom plánování, když se eh, dovíte jenom půl roku předem, než ten rok začne, no tak to se velice těžko potom naplňují ty programy. Takže tady eh, vás vyzývám, abyste se snažili prokázat dobrou vůli a dosáhnout eh, co nejdříve dobrého výsledku a ukážeme, že i jako parlament, že jsme schopni posunout se vpřed. Mnohokrát děkuji. Silvia Kosta. Já chci poděkovat obou ministrům za hlaskavá slova na moji adresu a v podstatě <clears throat> to, co jsme slyšeli, v podstatě eh, je i v souladu s našimi prioritami a s naší vůlí eh, eh, v těchto šesti měsících si toto stanovit jako priority v naší agendě, takže za to děkuji i my hodně spoleháme na pana předsedu Muskaka a doufáme, že v Evropě vše půjde v duchu spolupráce. A vy jste řekli, že dnes kulturní a vzdělávací dimenze v Evropě by se měla posílit eh, a je třeba to považovat za zdroj i ve světle těch problémů, které teď máme. Takže strategie to musí být. První věc tedy je, aby eh, rada si toto vzala za ústřední téma, i eh, než tomu bylo. Tři otázky. První E, doufáme, že co nejdříve, e, jak jste i sami naznačili, jak nastínil pan ministr Bartolo, komisař Navračič předloží e, sdělení, které se týká vzdělávání a modernizace vyššího vzdělávání především. My si myslíme, že za vašeho předsednictví byste to měli řešit a potom i všechny otázky, které se týkají agendy dovedností. My chceme aby všechno to ale bylo viděno z perspektivy celoživotního vzdělávání, aby to mělo co nejširší záběr, tedy nejenom konkrétní eh, vzdělávání. A potom Europass. To je velice zajímavé téma pro nás. Pro nás je to také velký krok vpřed. Dále my několikrát jsme požadovali po komisi, aby zrealizovala nebo aby věnovala větší pozornost na to, aby i ten Junckerův plán více se zaměřoval právě na ty platformy a projekty, které se týkávají vzdělávání a kreativního průmyslu a kultury. Eh, já si myslím, tady máme velký sklus, takže tady by mě zajímal váš úsudek. A digitální eh, agenda, občanství, ano. A my souhlasíme mm, s eh, tím, co řekl pan ministr Boniči, když mluvil o otázce, že bychom měli v naší digitální strategii, strategii především věnovat větší pozornost eh, na tu vzdělávací osvětovou osvětovou stránku, nejenom aby to eh, byla, jak si, aby to bylo z pohledu toho, že někdo spotřebovává, konzumuje toto, ale aby i to, tyto programy vzdělávaly. Dále je to otázka ochrany eh, mladistvých eh, a i autorských práv a mm, ochrana kreativity eh, tvůrců, tedy online, to je také důležité. A máme za to, že i sociální platformy by měly nést vyšší odpovědnost v tomto. Dva mm, poslední body a končím. Já myslím, že je mm, třeba i Eh, si eh, říct, říct něco k tomu Evropskému roku. Evropský rok, eh, já si velice cením toho, co jste řekli. My chceme, aby rada zde našla určitou rovnováhu, o to nám právě šlo protože zde my chceme, aby mm, za malckého předsednictví byly vyčleněny prostředky a potom je to otázka spoluzapojení parlamentu. Eh, a který by měl tedy eh, spolupracovat na přípravě tohoto roku. Já mnohokrát děkuji Helga Triple eh, za frakci zelených. I have got two points. The first one is, um... Mám dva body. Evropský rok kulturního dědictví vy jste řekli, že samozřejmě eh, se v tom angažujete, že na tom pracujete, aby to bylo úspěšné. Takže víte, že za stávající situace máme určitý konflikt týkající se rozpočtu. Pokud chcete najít kompromis, kde rada musí být připravena, aby umožnila aby úspěch tohoto projektu, aby byly k dispozici finanční prostředky. Jste ochoten tlačit tímto směrem, aby se našel kompromis mezi radou a parlamentem? A druhá otázka se týká kultury a mezinárodních vztahů. Trošku je to o tom strategickém přístupu. Myslím, že by to tu neměl být jakýsi eh, koncept vývozu evropské kultury, ale spíše skutečné spolupráce, skutečné eh, kontaktování, spolupráce s dalšími, s nevládními organizacemi, občanskou společností. Čili chci se zeptat, jestli jste srozuměn s tímto a jestli toto se shoduje s vaší koncepcí. Ano, mnohokrát děkuji. Takže teď přejdeme k dalším e, řečníkům. E, mám čtyři přihlášky do debaty. E, eh, přečtu koho? Komodýny, paní Libacka, pan Benta, paní Mici, paní Šojdrová, pan Morgano a paní Ward. Jsou to všichni? Takže uzavřu seznam řečníků, aby eh, oba páni ministři Žněkav a Boškor ještě. Tak musíme jít na jednu minutu. Takže řečnická doba je jednu minutu, abychom eh, skončili akorát včas a oba páni ministři mohli eh, ještě řádně odpovědět. Paní Komodýny, máte slovo za EPP. Thank you, Madam Chair. Honorable... Děkuji. Pane Bartolo, která z těch vzdělávacích, vzdělávacích priorit chcete dokončit do června? A jak můžete zajistit, že budete pokračovat v práci radě na vzory korupčním skandálům ministerstva? A jak zabránit tomu, aby tu nebyla zase podivná tisková konference, jak se očistit od eh, obvinění z korupce, která jsou nyní v médiích. Mnohokrát děkuji, to bylo stručné a přesné. Paní Libacka za SAD. Mnohokrát děkuji. S velkým zájmem eh, jsem si vyslechla oba pány ministry. Mnohokrát děkuji za vaše prezentace. Souhlasím eh, s eh, vašimi cíly, které se představili a pan ne ministře Bartolo, chtěl bych se zeptat, není možné ty cíle naplnit? Ještě to zopakuji. Není možné tě vaše cíle naplnit bez učitelů. Chybilo mě tam nějaká připomínka eh, nezbytnosti eh, nového přístupu ke vzdělávání učitelů a také mobility eh, mezi učiteli, výměny informací o správné praxi a programu celoživotného vzdělávání. A potom akademické vzdělávání. Mějme na paměti, že univerzity jsou autonomní, my jim nemůžeme nařizovat programy, ale tím, že zaměstnavatele budou eh, zapojeni do eh, tvorby těch eh, programů, tak můžeme přivést k, tedy ke vzniku atraktivních, tedy výukových programů atraktivních pro trh a tedy zapojením zaměstnavatelů můžete vést k tvorbě takové programu. Děkuji, pan Venta. Děkuji, paní předsedkyně. Také děkuji oběma pánům ministrům za to, že eh, přijeli. Jenom stručně eh, eh, kolegyně hovořila o Erasmu a já se zaměřím na to, o čem jste hovořil, pane ministře, čili oslavy 30 let Erasmu. Jaké priority souvisejí s tímto programem? A je mobilita eh, studentů prioritou vašeho předsednictví a chcete hrát aktivní eh, roli v eh, kampani související s jubilem Erasmu. A potom jste hovořil o sportu. Já jsem za to velice rád, role sportu a dobrovolnictví, dostupnost sportu a také válka s dopingem. Minulém týdnu, nebo příští týden budeme hlasovat o zprávě pana Takuly o správném řízení ve sportu a jedna z důležitých otázek je eh, eh, válka s matchfixingem, s eh, stanovováním výsledků sportovních zápasů. Jaké kroky chcete přijmout k ratifikaci konvence Rady Evropy v oblasti matchfixingu? tahle věc je pro nás velmi důležité a vyřízení této eh, záležitosti by pro nás bylo z hlediska budoucnosti sportu v Evropě velmi důležité. Mnohokrát děkuji paní Malemici. Děkuji. Chci vám samozřejmě popřát eh, hodně zdaru jsou to velice důležitá portfolia, která budou mít dopad na naše občany, na e, kulturu. Toto předsednictví nepři, ne, ne, ne, nepřichází právě ve, v, e, v, ve snadnou e, dobu, ale snad z toho budou mít, z toho, co jste vysvětlil, z toho budou mít všichni prospěch, z toho, co jste vysvětlil o vašich prioritách. Pokud jde o Eh, ten rozdíl mezi eh, dovednostmi, které potřebujeme a které eh, máme, tato agenda pro dovednosti, to zatím je, byl takový přístup dosti soft, není na to kladen ještě dostatečný důraz, nebyla překonána ta mezera. Lidé ze vzdělání mají pocit, že vytvářejí potřebné dovednosti a zaměstnavatele ten pocit nemají, takže je mezi tím rozdíl. Co, co si myslíte, že se dá v této věci dělat? Samozřejmě s ohledem na to, že vzdělávání je v kompetenci eh, členských států. A dále k otázce eh, předřečníka. Pokud jde eh, tedy o to, o ty určité podvody, fixování zápasů a tak dále, Eh, soutěží. Jak to, jak to můžete říct, je to priorita pro eh, malskou vládu nebo ne? Eh. Ano, mnohokrát děkuji, paní Švejdrová. Předsedkyně, páni ministři, vy jste vyjmenovali řadu priorit. Já se domnívám, že pokud můžeme něco zvládnout, pak je třeba se zaměřit na konkrétní priority a někteří mi kolegové už je zmínili. Já bych chtěla zdůraznit Eh, v oblasti legislativní učinit pokrok eh, v projednávání audiovizuální směrnice, protože eh, na úrovni Evropské unie my potřebujeme novou směrnici, která bude reagovat na nové technologie. Já se obávám, že zde dochází k jisté prodlevě. My skutečně potřebujeme ochranu mladistvých před obsahem podporujícím násilí extremismus a tato nová směrnice rozšiřuje právě působnost na internetové platformy. Takže já vám zdůrazňuji směrnici o audiovizuálních službách, dále eh, Evropský rok kulturního dědictví, to je naše velká priorita. Evropský parlament s tou myšlenkou přišel a měli byste vědět, že u toho chceme být a chceme to prosadit co nejdříve. A pak ještě ta, to téma Solidarity Corps a to není legislativa, eh, která by spěchala. Tady je třeba naopak velmi dobře promyslet a neodčerpávat prostředky z Erasmus+. A neodpustím si podporu poznámky, kterou měl kolega Venta, matchfixing a úkol pro Maltu ratifikace Mezinárodní úmluvy Rady Evropy. Tedy děkuji. Mnohokrát děkuji, pan Borgano. Grazie, mi unisco graziamenti. já chci poděkovat, já eh, si cením toho, že eh, eh, jste tak proevropští a děkuji za vaše priority. Eh, zcela souhlasím s tím, že je třeba propagovat růst, eh, zaměstnanost. Ano, my drtivou většinou v parlamentu eh, jsme prosadili iniciativu o evropském tvůrčím průmyslu a teď je potřeba to implementovat. To bylo 13.12., kdy jsme o tom hlasovali. Já to říkám, poněvadž zaměstnání, zaměstnávání mladých lidí, ano, tady mm, vím, že není teď čas, ale chci jenom zmínit, že to je sektor, který v podstatě e, e, e, především tento sektor zaměstnává hodně mladé lidi a takže je třeba se tomu věnovat. A dále nemůžeme dlouho čekat na výsledky a navíc i Juncker přece chtěl znovu eh, posílit průmysl v Evropě a hovoří o tom, že ze 16 by se to mělo zvýšit na 20% HDP, tedy poměr průmyslu, takže by se to mělo zohlednit i v těch strategických investicích zde, jestli je to dobré úzce i propojit eh, s cestovním ruchem, protože to eh, eh, může vytvořit nových, tedy 25 tisíc pracovních míst. Julie Watts. Mnohokrát děkuji, Julie Watts za SAD. Děkuji vám. Děkuji také za velice hezký odkaz na moji zprávu o mezikulturním dialogu. Já bych se k tomu vrátila, to schválil parlament před rokem a bylo by skvělé, kdyby více z těch doporučení bylo posíleno a, promítlo se do politik členských států. Byla bych ráda, kdybyste to eh, řekli více k eh, roli eh, umělců, co by nositelů společenské změny. Vy máte portfolio mezi Eh, školstvím a zaměstnaností. A tak určitě eh, toto chápete. A role umělců je velice důležitá, nejenom eh, co by lidi, kteří jsou schopni regenerovat zaostalé v oblasti nebo schátelé oblasti, ale co by lidi, kteří chtějí dosáhnout té změny, které nebo umožnit tu změnu, kterou chceme. Děkuji, pan Bočko. nagyon hasznosak voltak azok a Děkuji. Děkuji. Uh, uh vaši prezentaci. Vaši, děkuji za vaši prezentaci. Pan ministr Bratel už říkal, že jsou zde špatné ukazatele, pokud je o nezaměstnanost mládeže a účast na výuce. Tady ty, a také nedostatečné kvalifikace, dovednosti mezi mládeží a nové předsednictví eh, se chce mm, zlepšit, eh, tedy zaměřit na zlepšení těch indikátorů. Jaké konkrétní návrhy máte k eh, dosažení priorit e ET 2020? Máte konkrétní programy, které byste tady chtěli zmínit? A ještě jedna připomínka. Jsou tady uh, uh, uh, postižení a sexuální menšiny. E, jak to také ale vypadá s e, jazykovými menšinami? E, s, jaký přístup tady zaujmete? Děkuji a jako poslední pan Nekov. Господин Бартоло, имам въпрос към... Пане министře Bartolo, já bych se rád obrátil na vás v programu malckého předsednictví uvádíte, že jednou z priorit je eh, zaměstnanost mládeže. Jak velkou pozornost věnuje Malta formálnímu a neformálnímu vzdělávání jako eh, způsobu eh, posílení vzdělávání v členských státech? Já bych se také zaměřil na tu agendu nových dovedností. Co uděláte eh, během svého předsednictví eh, v této oblasti a potom tam také popřeju hodně úspěchu. Dobrá, mnohokrát děkuji. Ještě za sebe bych si dovolila dvě eh, připomínky. Dvě věci bych potrhla a také jako zpravodajka, nebo spolu zpravodajka a společně se Sabine Ferhajen Eh, u eh, směrnice o audiovideálních eh, službách. Jsme opravdu rádi, že malské předsednictví zde má velké oči, že se chce zaměřit na dosažení schody na radě a doufejme k přistoupení k trialogům. Na to se velice těšíme a doufáme, že jak v Ruském parlamentu, tak na radě Ehm, dosáhneme žádostivého harmonogramu, že se to opravdu eh, podaří naplnit a že obě dvě strany vynaloží to úsilí. A vy víte, že na naší eh, straně eh, je možné dosáhnout rychle výsledku a doufám, že se nám to společně podaří. Pokud jde o Erasmus Plus a Solidarity Core, tak Kolegové eh, zde eh, již říkali, že i jako výbor jsme eh, řekli, že pokud tam budou dodatečné úkoly v podobě nějakého dalšího evropského fondu solidarity nebo jádra solidarity, tak prostě je třeba podrobněji definovat, jak se to bude lišit od Evropské dobrovolnické služby, nebo do toho naopak začlení. A měli bychom jasně dát najevo, že pokud tady budou nové úlohy, musí eh, na to přijít také nové peníze. Nemůže to být na úkor eh, stávajících prostředků na Erasmus+. Já bych vás poprosila, abyste tohle také přenesli na radě. Tohle je opravdu eh, pevné přesvědčení velké většiny tady. Nové úlohy lze naplnit jenom s novými penězi a nelze připustit, aby další části programu trpěly eh, tím, eh, že na ten už tak utlý rozpočet naložíme ještě víc. A to tež platí i pro kulturní dědictví. Já si myslím, že je důležité, abychom eh, zde postupovali rychle. Státy potřebují jistotu pro plánování 2018 už je de facto zítra. A opravdu my tady potřebujeme jistotu pro plánování ve členských státech. Já jsem slyšela, že Vyjednávání jsou tak trochu těžká na radě a já doufám, že malcké předsednictví eh, rady eh, možná bude schopné eh, probudit trochu tu dynamiku, abychom se dobrali k nějakému dobrému konci. To bych vám ještě tedy sebou dal na cestu. Ale teď vás poprosím, abyste zareagovali na otázky a připomínky stručně. Nevím, kdo z vás by rád začal, pan Boniči Barbartol. krátce před, k, před věkem nebo věk před krásou. Pane Bartova, máte slovo. Děkuji. Již před zasedáním jsme věděli, že pokud je o Erasmus Plus a e, Evropský sbor Solidarity, takže se na to dívá parlament dosti vy, vyhraněně, dosti silně a samozřejmě toto poselství e, předáme dál. Víme, že o rozpočtu se stále ještě jedna A pokud jde o modernizaci vyššího vzdělávání, co říkala paní Kosta, a také agendu dovedností, tak to vnímáme jako provázané. Myslíme si, že to, co je potřeba, jsem tomu, že jsem ministr pro eh, vzdělávání, zaměstnanost, musíme skutečně tyto eh, věci brát eh, v jejich vzájemném vztahu. Celoživotní vzdělávání nepochybně je relevantní je důležité, aby svět vzdělávání a svět eh, zaměstnávání byly, abychom k ním přistupovali se stejnou důstojností. Pokud nebudeme aktualizovat obsah eh, vzdělávacích os, osnov a to, jakým způsobem implementujeme tyto programy, tak hrozí, že univerzity prostě zastarají. Oni nemohou říct, eh, jsme tu tři století, čtyři, pět, protože to nestačí. Nejde jenom o jejich dědictví, ale o to, aby byly relevantní do budoucna. A na tom musíme společně pracovat. Čekáme, až komise odvede svoji práci a budeme e, rovněž usilovat o modernizační agendu. Na jaře v této věci se posuneme dál. E, jinak samozřejmě chceme být schopni a, a jak si auditovat, co se děje v našich vzdělávacích systémech. Nejlepší způsob, jak k tomu přistoupit, je mít těsný vztah mezi vzdělávacími institucemi, sociálními partnery a e, také vzdělávacími institucemi na různých úrovních. Nemůžeme to nechat pouze na úrovni univerzitní protože hodně věcí se děje na úrovni základního školství a středního školství. Pokud jde o Evropu, chceme s, jsme ochotni s vámi pracovat v zájmu pokroku. Pan Bačka, důležitý eh, bod o roli učitelů ono nakonec se ne, nestane to, co řeknou ministři, ale jde o to, co se děje, děje každodenně ve školách, jde to skutečně o těch učitelích a to mohu znovu zopakovat v našich závěrech rady o kvalitním vzdělávání pro všechny, tak eh, dáváme velký význam právě učitelům. I ta konference, kterou jsme měli před několika dny na Maltě právě s tímto tématem, eh, dala hlavní roli učitelům my jsme chtěli, aby se s námi sdíleli své zkušenosti a jakožto členské státy chceme, aby i ty oblasti, kde je to pořád národní eh, kompetenci, abychom spolupracovali, abychom sdíleli informace. Eh, souhlasím s vámi plně v tom, že nemůžeme univerzitám vnucovat, co mají dělat, ale můžeme vytvořit určité podmínky, aby pro ně bylo snažší se účastnit. A myslím si, že se musíme našich švýcarských kolegů eh, poučit v jedné věci ohledně toho, jak aktualizují obsah eh, ve, v institutech vyššího vzdělávání, kdy zaměstnavatele eh, a organizace zaměstnavatelů a podnikatelů si sednou, a ti, kdo vytváří osnovy, si sednou, um, pod, zanalizují, jestli je to relevantní, a pak se uchází o financování poté, co už prokázali, že je ten program života schopný. To je model, eh, který je potřeba uplatnit. Ta výročí Erasmu. Jistě rádi si ho připomeneme. Nejlepší způsob, jak to oslavit, je, eh, abychom angažovali mladé lidi z různých eh, zemí, kteří, měli, kteří využili tohoto programu aby ehm, pohovořili o svých eh, pozitivních zkušenostech. Pokud jde o citlivou otázku, eh, kdy docházelo k tomu eh, fixování těch výsledků, tak samozřejmě mm, korupce v, v, ve sportu musí být potírána, nikdo není vůči ní zcela um, imunní, bylo to spojeno s určitými daňovými otázkami a proto nejsme eh, schopni, ne, nemůžeme jako i, i pouze my ten dokument podepsat. Pokud jde o agendu pro dovednosti, tak jak tomu se říkal pan Morgano, nejlepší způsob, jak zjistit, aby to fungovalo, Přičemž vy se ptáte také trošku na to, co děláme na Maltě. Je zajistit, aby střední školy, ehm, organizace podnikatelů a tak dále, aby spolupracovali, by vytvářeli eh, programy společně, aby lidé vznali pravidla a aby ty programy, které, kterých se účastní, byly relevantní. Protože škola dokáže jen má jen omezený potenciál. Existují eh, také vědomosti, zkušenosti, které nelze získat ve, v ve třídě. Je potřeba, aby to byla expozice těch eh, eh, žáků, aby měli určitou praktické zkušenosti a tím pádem, aby i naše školy byly relevantní. A pokud jde o agendu eh, pro dovednosti, tak nejenom eh, budoucnost milionů občanů na tom záleží, ale i eh, budoucnost Evropské unie. Protože pokud nezajistíme, aby naše pracovní síla byla vysoce kvalifikovaná v dalším ehm, vývoji, více lidé bude, se bude hněvat Eh, budou mít pocit, že stará ekonomika je mrtvá, ale nová ještě nevzniká, nenabízí jim dost příležitostí. Eh, abychom tomu zabránili, tak tlačíme na všech úrovních a, a je důležité, aby Evropská unie sladila své politiky. Evropská unie nemůže hovořit jedním hlasem v sociálních otázkách a jiným ve finančních, v, v otázce eh, po politiky finanční a rozpočtové, fiskální konsolidace je důležitá jistě, ale to nemůže být na úkor um, duše Evropské unie otázce sociální politik, protože ekonomická a sociální politika by měly být natolik se propojené, protože jinak o čem vlastně Evropa je. A konečně doufáme, že jedna z věcí, které prosadíme do června, bude doporučení rady o kvalitnějším vzdělávání, závěry o začlenování a rozmanitosti. K tomu řeknu jen to, že 25 let jsem sloužil v malském parlamentu, vždy jsem bojoval proti korupci a budu tak činit i nadále a nebudu váhat přijmout jakékoliv kroky, i když lidé v mém bezprostřední blízkosti se dopustí něčeho, co by, čeho by se dopouštět neměli. A já mám svoji reputaci, že jsem bojoval za zavedení standardů ve veřejném životě, pokud jde o financování politických stran, ehm, zákon o oznamovatelích trestné činnosti. Myslím, že moje reputace hovoří sama za sebe. Thank you very much. And now Děkuji. A teď pan Boniči má slovo, prosím. Abyste odpověděl na všechny další otazy. Já doufám, že mám více než minutu. Je to tak, ano? Dobře. Ano, minuta, no to je tvrdé, dobře. Příliš. Skutečně to na mě udělalo velký dojem, jak se vám to tak daří tady tak stručně hovořit. Jsem velice rád, máte více času. To je od vás velice laskavé. Dnešní diskuse se mi líbila skutečně a kdybych měl o tom napsat článek, tak bych asi zvolil tento titulek. Méně slov, více činů. Tak jsem to aspoň pochopil. Eh, eh, to chce Evropský parlament po ostatních institucích a týká se to dvou zásadních agent, eh, které změní život k lepšímu. Za prvé směrnice o audiovizuálních službách a za druhé Evropský rok kulturního dědictví. Já s vámi zcela v tomto souhlasím. A teď k tomu prvnímu tématu směrnice o audiovizuálních službách. Beru na vědomí všechny vaše poznámky které jste nám předali. Já jsem otec mladé slečny, její 8, já jsem v prosinci koupil novou televizi a řekl jsem jí, no, to je tvůj dárek. A ona řekla, já to nepotřebuju, já mám laptop, iPad, k čemu by mi byla televize. A taková je realita dnes. A já jako otec osmileté dcery, no tak chci samozřejmě zajistit, že eh, bude eh, bezpečná, když bude si prolížet média a eh, internet. Jako otec, i když jsem ministr nebo normální člověk, tak přece očekávám, že se s tím něco udělá. A tato nová směrnice s tím musí něco udělat, protože je třeba zajistit, že když naše děti jsou online, navig- prohlíží si všechno, tak že tam budou určité mechanismy a systémy, které umožní to, že škodlivý obsah se k ním nedostane strukturovaným způsobem nějak, tak abychom eh, nezáviseli na benevolenci poskytovatelů služeb. A samozřejmě tato směrnice mm, bude mít širší záběr se také týkat těch projevů nenávisti. Já jsem také i byl ministrem spravedlnosti, předseda, takže mohu vás ujistit. Eh, mm, projevy nenávisti jsou pro eh, soudce důležité, protože to je úzce propojeno s radikalizací také. A mnoho lidí, které, nebo řada lidí, kteří se radikalizovali, tak přes sociální média takže tady máme povinnost proti tomu bojovat. Nejenom protože musíme chránit naši společnost, ale také poněvadž je to otázka bezpečnosti. My jako malské předsednictví tedy budeme eh, se snažit co nejrychleji eh, prosadit eh, tuto směrnici. A ještě tato směrnice také důležitá, protože teď je taková situace, že třeba v televizi existuje takové pravidlo, že tam je třeba vysílat eh, určitý objem evropské produkce. Kdežto na Netflixu například, což je další nástroj, který Netflix používá každý den mladá generace, takové pravidlo není o evropské produkci. Má to smysl? Když chcete chránit a kultivovat, kultivovat naší, naš tvůrčí průmysl například, tak má to smysl, že v televizi je tady to pravidlo, které stanovuje určitý objem evropské pravi- produkce, což je dobré pravidlo a podle nás je důležité, ale takové pravidlo třeba eh, v sociálních eh, médiích není třeba na Netflixu. Takže my přece chceme tady podporovat náš tvůrčí průmysl. A musíme tedy vyřešit tyto rozpory. Ano, pokud budeme dostatečně rychlí a prosadíme tuto směrnici, tak zajistíme, že třeba i u nástrojů jako Netflix, tak tam i bude povinnost eh, eh, vysílat eh, určitý objem evropských filmů například. To je přece naše povinnost vůči, vůči našim tvůrcům, umělcům. Často lidé je vidí tak romanticky, ale také eh, eh, ale myslí si, že eh, i být ministrem kultury, že to je velká legrace. Já sam miluju kulturu, umění, ale je to také ekonomická realita. Je to sektor, který vytváří pracovní místa. A někdy my na to zapomínáme. Takže jde také o tvorbu pracovních míst a je třeba zajistit, že v tomto světě konkurence umělci a ti, kteří žijí z umění, tedy, tak také budou mít příležitosti a, a, e, a, e, e, se prosazovat ve světě online s tím, že my se budeme snažit prosadit směrnici, která vydrží i mnoho let dopředu a budeme se snažit ji prosadit rychle. A za druhé, druhý bod. Evropský rok kultury, kulturního dědictví. Řada z vás to zmínila. Musím připustit, že tady mám takový konflikt zájmu, protože Valeta bude hlavním městem kultury v roce 2018 a samozřejmě já skutečně mám největší int zájem na tom, aby i rok 2018 byl rokem kulturního dědictví v celé Evropě, aby to jaksi ještě více zvýraznilo význam malety. Ano, mm, naším cílem je tedy na tom pracovat rychle, samozřejmě s tím, že sympatizujeme tady s některými obavami, které vyjádřil Evropský parlament a budeme se, eh, my prověříme všechny možné cesty a způsoby tak, aby tento projekt mm, pokračoval vpřed eh, eh, způsobem, mm, který bude v pořádku, především aby byl řádně financován. A samozřejmě mm, rada musí souhlasit eh, eh, a s tím, že eh, dostatečné financování je třeba zajistit prostřednictvím stávajících evropských programů, ale já budu vstřícný vůči Evropským, Evropskému parlamentu a jeho argumentům, jak případně to zajistit. Takže mm, uvidíme, jak toto budeme schopni hladce prosadit dále. Jste zmínili další mm, věci, já vám děkuji za vaše příspěvky a za celou tu rozpravu. A poslední slovo teď ke kulturní diplomaci. Já skutečně věřím eh, v tuto koncepci kulturní diplomacie. Silvia, myslím, to řekla. Dobře, je třeba se snažit třeba určité projekty dělat společně s jinými zeměmi eh, a zapojit je do toho a ne postavit před hotovou věc. Ale proto musí existovat eh, manažerské struktury, tak aby skutečně eh, každé euro, každý cent byl vynaložen pro účel, který byl stanoven pro daný program, projekt. Ano, to je samozřejmě velice důležitý signál, který budeme vysílat a kulturní diplomacie. To je nástroj, který je třeba kultivovat s tím, že spolu s tím, ale vždycky hm, budou existovat eh, správné eh, manažerské postupy, tak aby každý cent eh, z peněz daňových poplatníků byl adekvátně vynaložen podle stanoveného cíle. Děkuji. Dobrá, mnohokrát, mnohokrát děkuji za, myslím, velice eh, dobrou eh, rozpravu, eh, kterou zde dnes jsme vezli s ráno s malským předsednictvím a oběma mm, pány ministry. Já mnohokrát děkuji, že jste si udělali čas na to nám jasně odpovědět a dát jasně najevo, že prostě máte velmi si žádostivé cíle a, a že chcete e, je naplnit opravdu. A já vás, myslím, můžu ujistit, že se můžete spolehnout na to, e, že v kulturním výboru e, naleznete aktivního partnera, který vás bude eh, kriticky solidárně eh, doprovázet vašimi šesti měsíci eh, předsednictví. Každopádně vám přeji hodně úspěchu a jsem si jistá, že při nějaké příležitosti se opět setkáme. Takže opravdu mnohokrát děkuji, že jste mezi nás přišli a přeji vám hodně úspěchu v nadcházejících šesti měsících. Myslím, že to stojí za potlesk. Thank you very much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 Milé kolegyně a kolegové, ještě jsme se nedobrali eh, konce našeho zasedání. Máme no před sebou ještě dva body. z dopoledne. bych poprosila, aby ti, eh, kteří opouštějí eh, místnost, to učinili rychle a potichu. Prosím, opuste místnost eh, tiše a mlčky. Děkuji. Teď se dostáváme k, k eh, posledním dvěma bodům dnes dopoledne. V obou případech jde o eh, prosazování dohody z Marrakeše. Já se omlouvám. Prosím, eh, eh, opouštějte místnost rychle a, a tiše. Chceme pracovat dále. Děkuji. Takže první bod je bod 17, tady jde o povolené způsoby užití děl a jiných předmětů chráněných na základě autorského práva a práv s ním souvisejících, s nichž budou mít prospěch osoby nevědomé, zracově postižené či osoby s jinými poruchami čtení a změna směrnice 2001-2029 ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti, čili dlouhý název a Helga Triple je eh, naše zpravodajka a určitě nám to teď tak eh, uvede snadno a eh, vysvětlí, o co jde a jak se k tomu postavit. Děkuji. Já bych opravdu poprosil o trochu klidu, že to je pořád poměrně hluk. A, takže teď úvodem. Marrakešská smlouva byla a, přijata v roce 2013. A, organizací eh, pro, eh, Světovou organizací pro eh, rušení vlastnictví VIPO a podepsalo ji 60 zemí, včetně Evropské unie. Z mého pohledu je tedy jasné, že to je tedy jasný závazek nalézt řešení toho problému, o který jde. Co chce Marrakešská smlouva? Zavazuje strany stanovit soubor povinných výjimek k eh, autorským právům eh, ku prospěchu osob nevědomých, zrakově postižených a osob s jinými poruchami čtení. A týká se to zvláštních formátů eh, knih, audioknih a dalšího tiskového materiálu v zemích, které jsou vysokými smluvními stranami. Já jako zpravodajka vítám tu navrhovanou směrnici, protože to znamená, že je tady konec toho Eh, knižního hladomoru pro eh, zrakově postižené v Evropské unii a jinde eh, ve světě. A to je velice důležité číslo. Pouze 5% knih vydávaných je k dispozici pro zrakově postižené v tuto chvíli. A to ukazuje se, že neexistuje žádný skutečný trh pro eh, tato díla. Marrakešská smlouva je důležitým krokem vpřed pro to, aby tyto lidé získali eh, přístup k kulturním a vzdělávacím informacím jako jiní občané, protože stejně jako jiní občané můžou jít eh, do knihovny a nalézt si tam ty materiály, tak nevědomí proto je to těžké, protože ve slepecích knihovnách toho není dost. A tento návrh komise má překonat tuto situaci a má s nevědomým a zrakově postiženým zajistit přístup k kulturní rozmanitosti ty navržené výjimky a z e, autorského práva se týkají jenom e, velmi omezené skupiny e, uživatelů pro nekomerční účely. To je pro mě velice důležité, protože je zřejmé, že jsou tady silné podmínky, jasné podmínky ohledně toho, komu se to týká. A já si myslím, že to řeší akorát problém selhání trhu. Ne ní cílem omezovat eh, funkční trh. Čili i tady jde o to, aby ty knihy, které eh, sdílí eh, slepí a zrakové postižení, byly ve vzácných formátech, jako je Brailleovo písmo nebo Daisy, a nekonkurovaly si s knihami pro lidi dobře vidící. To je opravdu jiný produkt. Příslušné subjekty, které produkují tyto formáty, by potom eh, nemohly být obvinovány eh, z pedánství vůči, eh, tedy od držitelů práv. A tím by se zvýšil počet disponibilních titulů. Také musíme pamatovat na to, že ta smlouva existuje proto, a řeknu to znovu, že ten trh selhal pro zrakově postižené a nevidové. Proto je třeba přijmout všechny, eh, eh, všechno nezbytná opatření k eh, co nejrychlejšímu naplnění smlouvy a já vyzývám k rychlé ratifikace Marrakešské smlouvy Evropskou unii. A ještě jednou zdůraznuju, že nevidím tady riziko pro eh, zájmy autorů nebo eh, pro eh, autorské právo. A víte, že jsem jinak jeho silnou obhajkyní. Myslím, že tady máme jasnou definici těch pověřených subjektů, těch důvěryhodných subjektů, jedině ty budou moci pro nekomerční použití transformovat ta díla do zvláštních formátů. Normálně si musí koupit ty produkty a potom eh, pro potřeby eh, eh, nevědomých zrakově postižených či lidí s jinými poruchami to musí dělat a proto já bych byl proto, abychom dále nezatěžovali tu komunitu zrakově postižených a nevědomých, že oni opravdu trpí tou stávající situací. Pokud jenom 5% toho, co je na trhu, je jim k dispozici, tak opravdu musíme nalézt řešení. A z mého pohledu ten eh, návrh komise jde opravdu správným směrem a já bych eh, se jim také rada vedla. Pokud je o procedurální otázky, tak to už jsme řešili včera a Petra eh, určitě to kolegům vysvětlí. Nicméně chci říci, že můj politický zájem je nalézt to řešení co nejdříve, protože ta stávající situace pro nevědomé a zrakově postižené není situace, kterou bychom si mohli dovolit nechat dále trvat. Ano, no, mnohokrát děkuji. Já myslím, že to můžu říct eh, za všechny tady. Eh, všichni máme zájem na tom, abychom co nejrychleji došli k příslušným výsledkům. Na tom se jistě shodneme. Teď se hlásí Sabine Frajen. Ano, eh, nejdříve děkuji kolegovi za to, že s tím zpravodajem dnes tady bohužel být nemůže a k oběma zprávám, čili ke zprávě paní Triple a na sledující eh, zprávě mi kolega Matéza napsal prohlášení, které zde teď jeho eh, jménem přečtu. Já jsem rád, že se konečně v parlamentu diskutuje o této směrnici, protože smlouva z Marrakeše je důležitá pro osoby se zrakovým postižením a pro ty, kteří nejsou schopni číst tisk. A tyto eh, osoby nyní mají eh, řadu překážek eh, k tomu, aby se dostali ke knihám a k dalšímu materiálu chráněném copyrightem. Dokumenty, o kterých diskutujeme, se snaží překonat tyto překážky, tak aby se zajistil lepší přístup k informacím, ke kultuře a aby se usnadnila přeshraniční výměna a zároveň, aby se zajistilo, že, nebu, že držitelé práv, oprávněné osoby nebudou poškozeny ve svých právech. Rychlé přijetí směrnice a nařízení. Sabine, eh, já tě musím eh, přerušit. Bliká to tady na mě. Eh, tlumočníci chtějí, aby si četla pomalej. Swift adoption Rychlé přijetí směrnice a nařízení je nezbytné pro rychlou implementaci smlouvy z Marrakeš. Obecně souhlasím se pozicí zpravodajky a ten fakt, že oba e, dokumenty by měly být v souladu s touto smlouvou z Marrakeše, pokud jde o definici oprávněné osoby a e, obvyšlené osoby, i když zpravodajové mm, pro, kteří připravují stanoviska, se liší, tak oba dokumenty přece se doplňují, měl by pracovat se stejnými definicemi a e, tudíž to je třeba ještě objasnit. Mnohokrát děkuji. Julie Watt, prosím. Děkuji. Děkuji, Helgo, za vaši práci, za spolupráci, za to, co jak jste přispěla ke sladění směrnice a nařízení. Pro mě je to zejména o právech, která všichni máme z hlediska účasti na kulturním životě. To je kulturní právo. Marrakešská smlouva, eh, to byla skutečně to byl skutečný mezník, milník. A poté, co jsme konzultovali s různými účastníky, například v oblasti eh, s postižením a dalšími jsem ehm, navrhla pozměňovací návrh, který posílí znění, pokud jde o účinnou implementaci dohody, zejména pokud jde o spoždění eh, ratifikace ze strany EU. Rozlišuji mezi ehm, ehm, postižením a omezením eh, funkčnosti, protože postižení je skutečně interakce eh, mezi lidmi s určitým omezením a eh, environmentálními a sociálními eh, bariérami, které omezují jejich eh, interakci s dalšími, to znamená, je důležité, že to není jenom fyzický model, ale také eh, nepoškozuje je jejich omezení eh, funkčních schopností, ale pak ta interakce s tím prostředím, proto tam používám anglicky to slovo impairment. Dále definice práce a dalších otázek, ehm, aby to bylo specifičtější. Dále jsme rozvinuli definici Ehm, eh, pověřeného eh, orgánu, pověřené entity, musíme zajistit také konsistentní kvalitu veřejné, veřejné práce. A eh, osoba, s níž jsem konzultovala navenek nejvíce z občanské společnosti, to je muž, s ním jsem se setkala, když jsem zastupoval ehm, výbor na IGF, kdy jsme se eh, bavili právě o zpřístupnění v, eh, v oblasti online a on je expertem, má vlastní zkušenosti, protože on sám je nevědomý, čili eh, má, ví, o čem mluví. Mnohokrát děkuji, teď paní Chimenez Bara. Hola. Dobře, já chci poděkovat všem, kteří pracovali eh, na tomto významném dokumentu a připomenout, že Španělsko bylo jednou z prvních zemí, které eh, přistoupily k rafikaci. Eh, to bylo v květnu 2016 a já si myslím, že Eh, pozměňovací návrhy zpravodaje, i, eh, to jsou pozitivní změny a především jde o začleněvání těchto osob s dalšími poškozeními jinými než zrakovými. Je třeba zdůraznit, že mi leží na srdci určité změny, mm, které se týkají počtu těch oprávněných orgánů a omezuje se zde i možnost produkce dostupných děl a tyto e, e, orgány e, nejsou jenom ty, které jsou uznané státem, ale mohou to být různé nadace například, které také propagují díla a distribuci děl. A mm, tak, jak to i vyžaduje směrnice i nařízení, tak tam mm, se to omezuje. Chci i samozřejmě eh, vyřešit eh, konf, kolizi s eh, výborem Jury, pokud je o tuto agendu, protože tady samozřejmě jde o autorská práva, přece to je naše výlučná kompetence, ale tady je i o právo číst a to je univerzální právo, základní právo na vzdělávání. Nezapomínejme například, že i eh, a jde o audioknihy. To jsou hlavní nástroje právě pro osoby s dyslexí, například eh, tyto děti ve školech eh, a má, nejenom jich je 60 milionů v Evropě a 30 mm, mm, milionů osob se zrakovým postižením již dlouho čekají, čtyři roky čekají na tuto reformu, tak já doufám, že teď již se to stane. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Teď paní Šojdrová. A potom eh, bychom hned navázali zprávou eh, pana Čambackého. Potom dáme eh, slovo komisi a potom eh, dostanou slovo ještě oba zpravodajové, protože je to eh, bezprostředně svázané. Paní Šedrová, pan, pan Žambacky. Dě, děkuji. Já samozřejmě podporuji jak návrh komise, tak zprávu, kterou tady přednesla kolegyně. Jen jsem se chtěla zeptat a požádat o, dat, o stanovení dat, datumu pro pozměňovací návrhy, které tam zatím není uvedené. Děkuji. Das Datum für die eh, Lhuta pro pozměňovací návrhy, to jsem zatím ještě nevyhlásila, ale řeknu to hned teď a potom na konci eh, pro obě zprávy, to znamená jak pro zprávu paní Triple, tak pro pana Žambackého je to 26. ledna 14 hodin. 26. ledna ve 14 hodin. Takže mnohokrát děkuji a teď dám slovo panu Čambackému aby nám představil eh, svoji eh, zprávu. A potom se podíváme, jak dál. Благодаря госпожо председател. Děkuji vám, paní předsedkyně. Kolegové, kolegyně, jak jistě víte, Marrakešská dohoda byla přijata v roce 2013, byla podepsána 60 státy, včetně Evropské unie a dalších člen, všech členských států. Hlavním eh, cílem je odstranit něk, eh, tedy, aby tam byly některé eh, mm, výjimky pro nevědomé a další lidi s postižením. Tyto výjimky a omezení, které budou zavedeny všemi stranami umožní um, tedy uh, reprodukci a distribuci um, publikovaných děl ve formátech, které mají být k dispozici pro nevědomé a lidi s omezeným um, zrakem a e, jinak obdobným způsobem, s obdobným postižením to také umožní přeshraniční eh, oběh těchto děl. A my, naše politická skupina, se domníváme, že tento návrh přichází v pravý čas. V radě byla určitá nepochopení ohledně toho, kdy a kdo by to měl ratifikovat. Výsledkem by bylo eh, byl soulad s Marrakešskou dohodou, pokud jde o výměnu um, kopií mezi Evropskou unii a třetími stranami. Pozměňovací návrhy, které jsem předložil, jsou v souladu s Marrakešskou dohodou, vyjasnili jsme, kdo eh, z toho má prospěch, jaké jsou ty kopie v těch přístupných formátech a kdo jsou eh, příslušné entity, které by mohly šířit tyto kopie děl v těchto formátech. Chci také zúraznit, že vývoz těchto eh, kopií nevede k žádným eh, komplikacím, eh, pokud jde o obchod nebo duševní vlastnictví. A závěrem mám za to, že bychom měli přistoupit k přeskumu po pěti letech s tím, že Evropská komise neprovedla hodnocení dopadů hledně ekonomických a sociálních dopadů tohoto textu. Mnozí z mých kolegů si přečetli stanovisko eh, Unie nevědomých souhlasí s mými pozměňovacími návrhy, kromě čtyřky. Se domnívají, že to limituje počet um, autorizovaných um, subjektů. Já jsem uvedl, že to odpovídá článku 2c Marrakešské dohody. Je logické, že tyto entity mají povolení eh, od svých vlastních eh, vlád. A samozřejmě já přihlédnu ke stanovisku eh, Unie nevědomých, Svazu nevědomých. Čtvrtek je lhůta pro pozměňovací návrhy do dvou odpoledne. Chci děko, poděkovat za pozornost. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Jump. Mnohokrát děkuji, pane Jambasky. Luigi Morgano. Děkuji. Já jsem tím zpravodajem za SAD. A rád bych pohovořil o tom, co říkali další řečníci. My samozřejmě eh, vítáme návrh i směrnice, i nařízení, eh, které jsme obdrželi od eh, Evropské komise. Proč to je? Chceme se postarat o to, aby evropské právo bylo v souladu s těmi mezinárodními závazky. Ale ty eh, lidi eh, za těmi závazky, podle posledních údajů z roku 2010, je 2,5 milionu eh, nevědomých a tisíce lidí se zrakovým postižením. A máme tady usnesení ze 3. února 2016 ohledně toho, že Evropský který přijal Evropský, které přijal Evropský parlament ohledně toho, že musíme usrychlit eh, ratifikace Marafešské smlouvy a také eh, pokud jde o úlohu eh, členských států, se na to musíme zaměřit. Já nechci opakovat to, co jsme zde už řekli, ale zpráva pana Džembovského a paní Triple poukazují na velmi důležité otázky, na které se chce zaměřit ten návrh usnesení z mého pohledu souvisí eh, se směrnicí. Eh, Právě směrnice rozhoduje o rozsahu výjimek. Ta nařízení, jak víte, se týká eh, přeshraniční výměny. výtisku děl v přístupném formátu přeshraniční a jejich přeshraniční výměny. Tohle je nesmírně důležité, protože je třeba se postarat o to, aby eh, tady byl soulad. Ty eh, změny nejsou nějak eh, ohromné, ale aby byla jistota pro každého, tak by bylo lepší, kdybychom některé ty pasáže eh, dali eh, jasně nebo. Pan Džambasky se o to pokusil už eh, ve své mm, příspěvku, tak aby ten evropský text byl k dispozici s Marrakešskou smlouvou. Já mám, já jsem tady podal pozměňovací návrh a navrhuji něco, co není v návrhu komise a sice, abychom zřídili evropskou databázi Důvodem je, aby bychom nemuseli eh, daleko sáhle eh, eh, hledat ta díla, která už jsou k dispozici. Takže když tohle komise zřídí, tak bychom si mohli vyměnit informace o bibliografických údajích, o těch dílech, která jsou k dispozici. A komise by to mohla učinit tím, že zřídí celou evropskou databázi. Samozřejmě taková služba by něco stála, ale myslím, že by bylo horší, kdybychom eh, měli eh, řadu sporů bez takovéhle bez takového rámce. Myslím, že se musíme postarat o to, aby to, co bylo v eh, univerzální deklaraci lidských práv, bylo realitou pro všechny. A musíme dosáhnout té správné rovnováhy. Aby nebylo něco nejasného, abychom nespochopnili eh, ty příslušné otázky. Dobrá, děkuji. Takže nejdříve eh, vyzvu Evropskou komisi, jestli by se chtěla vyjádřit k něčemu. Prosím. Thanks a lot. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu hovořit stručně. Za komisi, za prvé, chci zdůraznit a zopakovat, že komise vítá přístup Evropského parlamentu, přístup tedy k této agendě, panuje obecné Eh, pochopení, že návrh komise je vyvážený, jde správným směrem a je to taková schoda, že všichni chceme, aby Evropská unie měla legislativu, aby co nejrychleji implementovala tuto smlouvu. Eh, takže my s potěšením kvitujeme, že tady panuje obecná schoda. Máme stejný cíl. Samozřejmě směrnice, navrhovaná směrnice a navrhované naší zemí jsou úzce propojeny. E, to již vysvětlil, e, vysvětlil zpravodaj a další, takže to nemusím detailně rozvádět. Je to úzce propojeno, protože ve směrnici e, upravujeme aspekty vnitřního trhu, takže harmonizujeme tedy eh, ty výjimky ku prospěchu osob se zrakovým postižením, což je povinné tedy. Členské státy budou muset aplikovat stejná pravidla všude v Evropě a i harmonizujeme eh, výměny eh, mezi těmi oprávněnými orgány a těmi obmyšlenými osobami, příjemci tedy. Takže samozřejmě je zde ale mm, třeba, abychom eh, všichni společně eh, upravovali to stejné aspekty, stejně definovali, kdo jsou tedy ti příjemci, tedy ty obmyšlené osoby, kdo jsou ty oprávněné orgány. A možná poslední bod, poněvadž o tom se hodně teď mluvilo, o definicích. Eh, přístup komise, jak víte, je držet se pokud možno věrně smlouvy. My jsme nechtěli zde stanovat nějaké podmínky navíc nebo eh, jít dále, tedy eh, my si myslíme, že nejlépe je držet se ducha i litery smlouvy to povede k nejrychlejšímu e, výsledku ku prospěchu těchto osob. Je správné ale říci, že u některých aspektů jsme se ve formulaci odchýlili, odchýlili od formulace smlouvy, ale toto ne se záměrem změnit obsah, ale jenom v řadě případů, a já myslím si, že nejrelevantnější je ten, který zde e, zazněl, to je ta, ten institut toho Eh, povoleného nebo oprávněného orgánu, authorized authority, takže my jsme chtěli, aby to bylo všechno v zájmu právní jistoty, aby eh, to bylo mm, v podstatě adaptováno evropskému právu, ale podstata nebo obsah v podstatě eh, je stejný, stejná koncepce, je to stejný institut jako v té smlouvě, i když je to formulováno jinak než v článku 2 smlouvy takže to nechá, ne, nechápejte tak, jako že by se komise chtěla od smlouvy odchýlit. Šlo nám spíše o zjednodušení. Nicméně je důležité nezapomínat na jednu věc, a to je otázka povolování, schvalování, povolování. Zdali ta smlouva umožňuje nebo požaduje aby některé členské státy aplikovaly ty režimy povolování. Komise mm, mm, si tu smlouvu vykládá jasně a to, že to, co je eh, eh, authorized, tedy eh, schválený, neznamená tedy mandatorní schvalování. Ten režim není povinný, mandatorní. Jinými slovy, tedy povolený anebo uznaný, to je požadavek, aby předem existovaly takové režimy, zvláštní režimy pro tyto osoby. A když si přečtete 2C smlouvy z Marrakeše, tak tam jasně si dočtete, že ta smlouva také se odkazuje na další instituce, tedy neziskové organizace, které poskytují stejné služby a tak dále a tak dále. A naše interpretace situace v členských státech je taková, že ty situace se hodně liší. Máte řadu zemí, kde ty organizace mm, těchto postižených osob, které jsou velice aktivní v této oblasti již, tak nemají žádný předem souhlas daný od vlády nebo nejsou uznané předem. Mm, takže abychom eh, splnili cíl smlouvy, tak bychom měli pečlivě ještě Eh, diskutovat o tom, co to je, to authorization, tedy to povolování, tedy to předchozí, ty předchozí souhlasy, tyto režimy, no to by hm, potom mohla být nějaká cesta, jak třeba ty hm, státní orgány by mohly vyloučit nějaké ty subjekty nebo organizace, které jinak by eh, mohly čerpat nebo mohly by eh, spadat pod tu smlouvu z Marrakeše, takže na to musíme dát pozor. Ale ten fakt, že my pracujeme s jinými formulacemi, tak to neznamená, že bychom se věcně od smlouvy odchylovali. Děkuji, paní předsedkyně. Herzlichen Dank. Mnohokrát děkuji. Helga Trippel, eh, chtěla bys ještě k tomu něco? Děkuji. Chci poděkovat kolegům za to, že obecně se vyjádřili tak, že podpoří návrh komise a přejí si změnu více přístupu pro nevědomé a lidi se zrakovým postižením Samozřejmě uvidíme, jaké budou podrobnosti v pozměňovacích návrzích, kde se budou vyrýsovat kompromisy a společné linie. Ale řekla bych ještě jednou, snažme se pracovat v tomto duchu spolupráce, abychom nevědomým dali lepší přístup a nezatěžovali je dalšími břemeny. Mnohokrát děkuji, pane Žambacky, chcete ještě něco? Vše v pořádku. Dobrá. Takže bych ještě upozornila, že eh, Jury pořádá slyšení k marakešské smlouvě a sice 30. ledna od 15 do 16 hodin. Pozvání jste všichni obdrželi, najdete ho ve své e-mailové schránce. Máte-li zájem, jste srdečně eh, zváni. Ehm, ještě zopakuji lhůtu pro podání pozměňovacích návrhů, je to 26. ledna ve 14 hodin. A hlasovat potom budeme 28. února. A s Jury eh, budeme ještě tedy eh, vyjednávat příslušným způsobem. Pardon, 27. února. Tady jsem měl chybu. 27. února budeme hlasovat a s eh, Jury budeme tedy ještě vyjednávat tak, aby oni se eh, mohli sladit s eh, naším výsledkem práce. Mnohokrát děkuji za dnešní zasedání. Všichni se mi to velice ulehčovali dneska, eh, zejména při hlasování. Byl to takový hlasovací maraton, ale myslím, že jsme to dobře zvládli. Já vás nechci pustit na oběd, aniž bych připomněla, že dnes odpoledne ve tři hodiny máme slyšení, na které vás samozřejmě srdečně zvu. A no, bude mi potěšením, když se tady znovu všichni uvidíme, abych tady neseděla sama úplně nahoře jenom s odborníky a aby jim také eh, někdo věnoval pozornost. Každopádně vám přeji eh, dobrou chuť k obědu a srdečně děkuji i tlumočníkům. Bez jejich práce eh, bychom zde nemohli tak dobře pracovat. Děkuji vám mnohokrát a uvidíme se později.